Oh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a kolegové, já vás prosím, abyste zaujali svá místa. Přeji vám dobré ráno, připravte si prosím hlasovací kartičky a budeme pokračovat v hlasování. Včera jsme nestihli úplně všechno a nyní budeme pokračovat s bodem 12, eh, systém společenství pro eh, registraci eh, dopravců radioaktivního materiálu. Budeme eh, zahajovat hlasování. Pozměňovací návrhy 15, 14, 17 a 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Budeme pokračovat s 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 27. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Pokračujeme s 35, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 36 a 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 39, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Ověříme to elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Teď jsem to jsem přehle, přeslechnul Karl Heinzi Florenci. Takže ověříme eh, 47 eh, elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. A teď se dostáváme o A a K, který, který a 13 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 41 s eh, ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 41. Rozdělené hlasování do dvou částí. První část s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. O té se nebude hlasovat, protože eh, jsme eh, přijali ten eh, blok, mi tady našeptávají, takže čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato, 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 49, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Takže 5, kdo je pro,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 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To ověříme. 62 elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování.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 20, proti, kdo se zdržel, stejnou většinou přijato, 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 23, nemusím hlasovat, 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dobrá, ověříme. 24, ale byla to ta stejná masa. Končím hlasování. Je přijato. 24 jsme kontrolovali a ta je přijata, takže odpadá 25 a budeme hlasovat o 19 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 19, o tom nemusíme hlasovat, takže teď budeme hlasovat elektronicky o závěrečném návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování a srdečně blahopřeji 35 e, pro a 3 e, proti. A tím jsme e, skončili a můžeme se vrhnout rovnou na další bod pořadu jednání, na který bychom si měli vyhradit spoustu eh, času, protože eh, to máme celou řadu pozměňovacích návrhů. Jste srdečně vítáni, abyste zde zůstali. Já srdečně vyčkám. So, ich glaube, jetzt haben wir die nötige takže teď myslím, že už máme ten nezbytný klid. A navrhl bych nyní eh, zahájit projednání pozměňovacích návrhů o tabáku. A nejdřív dostává slovo eh, paní zpravodajka. Je-li již připravena Lindo? Linda vám prosím. Thank you, chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím, že se tady situace začíná trošku sklidňovat, takže mohu hovořit. Děkuji. Takže nejdřív ta špatná zpráva. Máme 13 300 tedy pozměňovacích návrhů jen z našeho eh, výboru k tabákové směrnici, ale mnoho z nich je identických. Takže hodně z nich je o delegovaných aktech. A já si myslím, že potřebujeme velmi bedlivě přeskoumat návrh komise. V některých případech myslím, že mají kolegové pravdu, když říkají, že by se něco mělo vrátit eh, do řádného procesu spolurozhodování. Velmi pečlivě eh, budeme věnovat pozornost eh, delegovaným aktům, aby byly, byly zachovány pravomoci parlamentu. Takže pokud se tady eh, povedou eh, hovory i mezi asistenty, tak možná venku, tak aby tady paní zpravodajka mohla představit eh, svoji zprávu a projednat pozměňovací návrhy v klidu. Protože tohle je důležitá legislativa a je to také věc združnosti, zdvořilosti. Lindo. Um, Takže máme opravdu mnoho pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy mnoha klíčových oblastech, kterým eh, k mnoha z ním eh, jsou další poznámky. Někteří kolegové, není jich moc, ale někteří se snaží těmi pozměňovacími návrhy tak, tak říkají smazat celý návrh komise. Ale to není většina. Myslím, že většina přijímá základní argument komise a to, že bychom měli jednat. Nezapomínejme na to, proč Připomínám proč. Když si někdo myslí, že bychom měli všechno eh, vymazat, vyškrtnout, tak si připomeňme, že všechny naše členské státy podepsaly rámcovou umluvu o tabáku. Tato rámcová umluva žádá státy, aby přijali kroky proti kouření, proti tabáku. A jak jsem řekla na předchozím zasedání, my si můžeme myslet, že jsme v mnoha věcech eh, vedeme v čele ale pokud jde o tabák, tak nikoliv. Máme 15% kuřáků. Máme spojené. Spojené státy mají 18%, Kanada 17%, ale my jsme na tom v některých ohledech ještě hůř. Ještě nám zbývá urazit velký kus cesty. Jistě, že se ta čísla snížila, ale ne dost rychle, ne stejně rychle ve spoje, jako ve Spojených státech, v Brazílii, mnoha latinskoamerických zemích, kde se nyní přijímají radikální kroky k řešení um, tabáku, závislosti na tabáku a kouření. A v některých zemích je dokonce trend takový, že sice eh, klesal, ale mezi mladými je nyní tendence vzrůstající. Takže ta legislativa je o tom, aby kouření bylo méně atraktivní pro mladé, aby, se, aby nevznikalo více nových kuřáků. 99% kuřáků, kteří teď nemohou eh, přestat, by jistě nechtěli, aby jejich děti byly tak rovněž kuřáky. A to je naší zodpovědností. Abychom v tomto parlamentu něco udělali, abychom se pokusili zastavit eh, tento eh, znepokojivý rostoucí trend mezi mladými. Já se zaměřím na ty oblasti, v nichž máme nejvíc pozměňovacích eh, návrhů a ke kterým se kolegové chtěli vyjádřit. Možná budu taky naslouchat kolegům, kteří budou vysvětlovat své pozměňovací návrhy, protože v některých případech chybí vysvětlení. Pokud jde o ingredience, to znamená to, z čeho se ta cigareta sestává to bylo zatím poněkud mlhavé. Pan Florence se tím zabývá už dlouhou dobu. Co vlastně v cigaretě je? A my se nyní snažíme to trochu zpřísnit, aby bylo jasné, jaké složky v cigaretě jsou. Snažíme se zlepšit také systém oznamování. Komise navrhuje, že vlády by měly schromáždit údaje od eh, podniků a komise je potom schromáždí, analyzuje a rozhodne, jestli je potřeba přijmout další kroky. Někteří naši kolegové mají však návrhy na pozitivní výčty, seznamy složek, takže byste mohli eh, mít na tom, v té, v té cigaretě jenom to, co se nachází eh, na tom pozitivním seznamu e, složek. Možná by mohli kolegové vysvětlit trošku podrobněji, tuto myšlenku. Já nejsem úplně proti ní, ale muselo by se vidět, jak by to fungovalo v praxi. Pak je tu jedna kontroverzní strategická záležitost, o které je potřeba jednat, a ta se týká příchutí. Ohledně toho tedy je více eh, problémů, ale jedna z, jeden z nich spočívá v tom, že komise nebrání přidávání cukru k tabáku. Cukr se přidává Eh, k tabáku, který je pěstován v Evropské unii. Někteří kolegové chtějí zakázat eh, cokoliv, eh, co může učinit cigarety chutnější, to znamená zakázat ten cukr úplně. Já chápu ten argument toho zatraktivňování tabáku, ale já myslím, že bychom se měli spíš zaměřit na koncové uživatele, koncové eh, užívání, konzumaci tabáku, než eh, na eh, to, co, co do toho jde. Ale pokud jde o příchutě, většina z nás akceptuje ty obecné zákazy těch čokoládových, jahodových a dalších příchutí. Je to zatím malý trh, ale nechceme, aby se rozšířil. Někteří kolegové také mají pozměňovací návrhy k mentolkám, k mentolové příchuti, že by tu měla být výjimka pro mentol. Já si myslím, že bychom měli zakázat i příchuť mentolovou. Proč? Protože náš vlastní vědecký eh, výbor ve svém stostránkovém dokumentu z roku 2010 prokazuje, že mentol je jakým má anestetický účinek a umožňuje hlubší inhalaci eh, kouře nebo tabáku. A tudíž je tu také závěr FDA, který ze Spojených států, který rovněž říká, že mentol má větší přitažlivost pro mladé, je snadnější je kouřit, když je to naše první cigareta. Takže z tohoto důvodu hodně lidí říká, že toto jsou věci, které vznikly v Evropské unii, ale každopádně dostávají na trh mladé lidi. Chceme, aby bylo prostřednictvím mentolek získáno mnoho dalších nových kuřáků, protože to je právě to, k čemu dochází. Belgie a Německo už zakázali, zakázali eh, mentolové kapsule. Brazílie zakázala všechny příchutě, včetně mentolu. Spojené státy chtěli eh, plošný zákaz, ale lobování průmyslu v kongresu pak vedlo k tomu, že mentol dostal výjimku. Ovšem země, které vyrábí další příchutě, nyní spochybňují plošný zákaz příchutí, protože říkají, no tak vy máte výjimku pro mentol, tím diskriminujete další příchutě. Třeba v Indonésii padl tento argument, čili když se vydáme tímto směrem výjimkou, to znamená výjimky pro mentol, tak tím otvíráme zadní vrátka pro napadení Eh, vím eh, zákazu dalších eh, příchutí, včetně čokoládové, jahodové a dalších. Takže musíme dávat pozor. Dále příchuť, ještě k příchutím, tady je obecná záležitost a ta se týká snusu. Musíme rozhodnout také o snusu. Víme, že je povolen ve Švédsku a tu, tuším, že také ve Finsku, tady šňupací tabák je povolen vykací tabak. Někteří eh, kolegové chtějí zrušit eh, tento zákaz eh, žvíkacího tabáku z nosu na e- Evropskou unii. Někteří říkají, je to švédská záležitost, měl by se regulovat pouze ve Švédsku. K tomu máme pár pozměňovacích návrhů, ale musíme o této věci diskutovat. Dále balení a označování. Někteří kolegové mají za to, že komise zachází příš, příliš daleko, příliš mnoho předepisuje, pokud jde o velikost balíčku, velikost varování, kde by to varování mělo figurovat na té krabičce. Mám, sympatizuji s některými pozměňovacími návrhy, které eh, říkají třeba portugalští kolegové, že mají krabičky, které jsou trošku menší než průměrná velikost. Já myslím, že pokud je to varování stejně velké, tak to by se dalo akceptovat tyto pozměňovací návrhy. Dále mnoho pozměňovacích návrhů, které se týkají těch uh, eh, balicích cigaret, které si můžeme balit sami. Um, hodně společností to prodává ve velkých uh, baleních, ve velkých uh, boxech. Ten ve velkých plechovkách, tedy ten tabák na balení. Ale já si myslím, že bychom se měli zamýšlet velmi vedlivě nad snižováním velikosti těch fotografií a těch varování. Proč je tu tak velké lobby proti velikosti fotografií? Protože samozřejmě e, tabákový průmysl ví, že to funguje. Je devět nebo deset zemí v Evropské unie, unii, které používají fotografie. 63 zemí po celém světě používá fotografie. Není to žádná novinka. Někteří lidé se to tady snaží vyškrtnout z návrhu. To by byla chyba, to by bylo nesprávné. Používá se to v mnoha členských státech i v mnoha jiných státech. Pak ta velikost. Já tady teď nemám ty krabičky, abych vám to ukázala ale na některých těch slim cigaretách ty fotografie skoro nejsou vidět. Ani se skoro nedá říct, co na nich je, jak vypadají. A některé pozměňovací návrhy říkají, nejsou žádné důkazy o tom, že to funguje. Naopak je mnoho, mnoho dokladů o tom, že fungují. Proto mnohé z našich vlád tam dali fotky, jiné o tom uvažují a čekají na tuto legislativu, aby to tak mohli učinit. Čili myslím, že bychom měli tam udržet eh, ty eh, fotografie a velikost varování. Je tady snaha omezit velikost, ale kdo za to lobuje? Některé, někteří říkají, že na tom nezáleží. No tak proč je tu tak velké lobby? Pokud je o balení, eh, tak také je tu návrh všechno vyškrtnout, pak naopak návrhy, které jsou přísnější než návrh komise, například abychom měli generická balení jako v Austrálii, včetně eh, tabáku na balení cigaret. A pak, že bychom měli rozlišovat mezi cigaretami a dalšími. Jiní chtějí, aby všechny tabákové výrobky byly baleny stejně, aby nebyl žádný rozdíl ani mezi eh, cigaretami a mezi cigaretami a doutníky. Musíme tedy se bavit i o balení bez označení těch generických balení, o tom se rozhodně musíme bavit. Dále vysledovatelnost, eh, to znamená bezpečnostní eh, položky. Já také myslím, že je to důležité, ale rozhodně si nemyslím, že větší velikost varování zvyšuje pravděpodobnost eh, padělání. Já myslím, že to není pravda. Komise bude mít novou iniciativu. Myslím, že tento týden komise nám, nás o tom může spravit. Máme tady také novou sekci, která má posílit celkové eh, ty bezpečnostní uh, složky. Ty bezpečnostní prvky. Dále, tedy eh, přeshraniční prodej. Přeshraniční prodej cigaret na dálku tedy by neměl být povolen. Přeshraniční prodej na báku, to znamená kupovat si cigarety přes internet, to by nemělo být povoleno je velmi málo dokladů o tom, že by existoval legální prodej cigaret tímto způsobem, takže existuje obecný konsenzus, že by se to mělo zakázat. Jiní kolegové však chtějí prodat, pro, zakázat veškerý prodej cigaret přes internet nebo tabákových výrobků i uvnitř členských států. K tomu se komise může vyjádřit. Někdo říká, že to je nelegální. Dále eh, ty nové inovativní tabákové výrobky. Já myslím, že všechny výrobky by měly být e, řádně povoleny, musí mít povolení a po, komise má obecný notifikační systém. Mnoho pozměňovacích návrhů se týká toho, že bychom měli změnit nadpis na méně škodlivé tabákové výrobky. Nebo výrobky, které omezují škodlivost opět žádám kolegy, kteří zavedli eh, tyto pozměňovací návrhy, aby je vysvětlili. Dále elektronické cigarety, produkty, které nahrazují nikotin. Tady jsou pozměňovací návrhy, které skutečně zahrnují celou škálu, názorovou škálu eh, od těch, kteří říkají, že bychom to vůbec neměli regulovat, to je pár kolegů. Další říkají, že pouze v případech, že je tam nějaké zdravotní tvrzení, by to mělo být eh, regulováno jako léčivo, jinak eh, v opačných případech by to mělo být regulováno, mělo by tam být věkové limity a tak dále. Já nevím, jak ovšem mohou fungovat věkové limity, pokud tam nebude žádné schvalovací řízení, já nevím, co si komise o tom myslí, ale mnozí kolegové si přejí, aby veškeré produkty obsahující nikotin, včetně náplastí, včetně eh, žvíkaček a tak dále, aby byly regulovány jako léčiva. A nepřijímají eh, a, a to, co navrhuje komise, aby existovaly dvě kategorie nikotinových výrobků. Někdo říká, že by mohly být eh, regulovány jako homeopatické výrobky. Čili, že by tam byl takový eh, light režim, tedy pro eh, povolování. Nevím, co si o tom myslí komise opět, ale pak je tu také můj návrh a pana Florence, který je jakýmsi návrhem na půl cesty, tedy střední, zlatá střední cesta, že by mělo být povolování pro elektronické cigarety, ale že to nejsou léčiva. Protože problém s, s, s tou směrnicí o e, tedy e, léčivech je, že omezuje jejich dostupnost, protože některé z nich se mohou prodávat pouze v lékárnách a pouze některé se mohou prodávat všude. Jsou na to různé názory. Někteří říkají, že by to všechno mělo být léčivo a jiní říkají, že, že bychom neměli jít tou farmaceutickou cestou. Já tomu rozumím tak, že ministři půjdou tedy tou cestou, že všechny tyto nikotinové eh, produkty budou regulovány jako léčiva. Myslím, že to jsou ta hlavní témata, pak jsou už některé malé pozměňovací návrhy, třeba zákazy v místě prodeje, že by neměly být v supermarketech, že by neměly být vidět. A od příštího roku ani malé obchody nemají eh, možnost vystavovat cigarety. Někde se zase eh, zakazují imitační eh, produkty, jako jsou třeba hračky, cigarety. Tedy já už jsem takové, nic takového neviděla dlouhou dobu, ale francouzští novináři mi teď ukázali, že u nich něco takového existuje. Nebo čokoládičky, které vlastně jsou cigarety, eh, mají balení podobající se cigaretám. Zdá se, že někde něco takového existuje, takže někteří kolegové se to snaží rozšířit i na tyto výrobky. Pak se řada dalších problematických otázek. Každopádně se těším na vaše názory na pozměňovací návrhy. Děkuji pěkně Lindě McEvanové za toto úvodní slovo a nyní máme kolečko stínových zpravodajů. Děkuji pěkně paní Lindě McEvanové za spolupráci za několik posledních měsíců. Takže jistě víme, že tady jsou opravdu protichudné přístupy a nalézt kompromis nebude vůbec snadné. Je nepochybné, že um, vzhledem k tomu, že jsme v, v posledku uh, výbor zastupující um, práva spotřebitelů, tak uh, bychom měli mít eh, na zřeteli právě ten aspekt. Vždy mě opakovaně překvapuje, eh, jak flexibilní jsou mý eh, přátelé z liberálního křídla. Oni chtějí mnohdy zcela zakázat prodej tabákových výrobků. A jiní říkají, že nechci dělat vůbec nic. Já bych rád poukázal na to, Vy jste tady zmínil své kolegy, ale jeden z nich právě telefonuje. Já nevím, jestli je to ten, kterého jsem myslel já. Každopádně, on byl eh, popsán v jednom německém eh, periodiku jako veliký snílek. Ale o tom, o tom se můžeme ještě bavit. Já chci ale tady vést seriózní dialog a k tomu bychom si museli přizvat toho daného novináře. Eh, kolega se hned přihlásí o slovo. Pane, pře- pane předsedo, tato intervence byla drzost. Musím to říct takto. Rád bych teď viděl, jak se přešel na to, že eh, mě eh, platí tabakový průmysl. Eh, jako představit tady někoho, jakožto, někoho, jakožto člověka, který je pod vlivem lobby, je opravdu drzostí. Tohle není možné. Pane kolego, spousta pozměňovacích návrhů byla obsána Eh, ze stanovisek zástupců odvětví. Řada autorů eh, podala totožný text. Eh, určitě to je možné, ale mělo by se to dělat trošku, trošku chytřeji. Já jsem slyšel o tobě jakožto o Snílkovi. Dobrá. Další věci, se kterými nesouhlasím. Poslední bod, který zmínila Linda McEvanová v tom smyslu, že se tabákové výrobky se budou v budoucnosti prodávat ilegálně, tak to asi zacházíme příliš daleko. A otázka toho um, žvíkacího tabáku. Pokud chceme otevřít pandořinu skřínku, tak si mnohdy spálíme prsty. Já si nejsem jistý, jestli by právní, eh, právní situace, pokud jde o eh, výjimku toho snusu, toto umožnila. Tehdy se to zavedlo eh, se vstupem Švédska. Pokud je tedy snus pouze záležitostí, Švédska a má jí tak zůstat, tak tady nemůžeme na evropské úrovni stanovat žádná pravidla. Na druhé straně je nám jasné, že je tady řada kolegů, eh, kteří eh, usilují o ta balení cigaret a tabakových výrobků bez označení. Myslím si, že to je také příliš velký krok. O tom, jak, jak by to percentuálně snížilo eh, spotřebu, se samozřejmě můžeme hádat. Já jsem eh, každopádně proti eh, balení slimek a proti těm eh, mimořádně novým, ještě malým balením, která se prodávají na párty. Před třemi až pěti lety ty slimky byly v podstatě neznámé, ale jejich prodej prudce vzrostl. Takže v tomto směru jsem také kritický. Vášnivé téma, a pro mě to nejdůležitější, je otázka eh, vlastně povolených eh, příměsí. O tom se hovoří už desítky let. Před pěti, šesti lety ta situace byla velice dramatická. Eh, tehdy se museli eh, podávat eh, zprávy o, ne o těch příměsích, ale o těch 70 složkách, které konstituují cigarety. Pokud je o cukr a mentol, tak o tom nemohu rozhodnout. Já bych to přenechal odborníkům cigareta eh, má teplotu 800 eh, stupňů a za této teploty se cukr mění ve vysoce toxickou látku. Já si myslím, že to by měli posoudit odborníci. A pokud potřebuje, potřebují výrobci dávat eh, do cigaret mentol či cukr, tak bychom to měli posuzovat jako zcela nový produkt. Já nejsem proti pěstování tabáku v Evropě, ale pokud by tam měly být tyto příměsi, které se budou exportovat, no tak je to něco jiného. Takže ten tabák se může obohacovat o tyto příměsy a potom zase bude exportovat nebo importovat, to už eh, je jiná věc. Pokud jde o, o, o prodej v obchodech, tak o tom jsem hovořil. Eh, ten snus, to jsem taky zmínil. Pokud jde o fotografie, já se dokážu smířit také s, s příslušnou regulací na národní úrovni, ale to, že by to mělo být 70% toho povrchu, bych také spochybnil. 75%. Tady bych navrhl kompromis. Ti, kteří požadují uh, eh, 50%, tak by pootevřeli vrátka směrem k těm 75%. Já si myslím, že se budeme muset bavit o pozměňovacích návrzích, které také musíme prostudovat. Děkuji pěkně. E, tyto debaty už e, proběhly. Hovořili jsme také o pozměňovacích návrzích, kde se nedá vystupovat jejich původ. Možná by nebylo od věci také debatovat o tom, jak zjistit, odkud ty pozměňovací návrhy pocházejí. Takže nyní uh, Frederika Rysová, jakožto s tím nás pravodajka liberálů. Ano. Děkuji. Vidím, že předvolební kampaň už začala, ale bych se vrátila k tomu, eh, čím se tu zabýváme jedna věc, a není to formalita, děkuji zpravodajce, protože to je skutečně titánská práce, když eh, zohledníme těch 1300 návrhů, které jsou tu na stole, přesně dalších výborů, dal, které mají své pozměňovací e, návrhy. Dále to, že se už pracuje na kompromisech, nebude to těžké. Nebude to těžké. Dokonce i v rámci jednotlivých skupin vidíme, jaké je tu škála rozdílnost různých názorů a nebude to snadné ani s těmi dalšími výbory, které se k tomu mají vyjádřit, protože aspoň z toho, co jsem četla v těch eh, dostupných eh, překladech, tak i to, co je v IMCO, eh, tak spíš ty návrhy směřují k jakému si zmírnění, změkčení návrhu komise, ať už jde o návrh komise, zákaz mentolu, velikost varování a tak dále to, což je něco, co samozřejmě si nepřejeme v našem výboru, ale tady většina z nás. Takže z globálního hlediska bychom měli eh, se pokusit zachovat ty velké výdobytky komise, to už by samo o sobě bylo velkým vítězstvím. A eh, tedy nyní, abychom se podívali na ty hlavní priority, které nám leží na srdci. Zákaz příchutí, zákaz příměsí, 6, 1 a 4, vanilkové a jiné, dále pak ty bombony a tak dále, tak já myslím, je, zatím se nemohu úplně vyjadřovat eh, za eh, skupinu úplně jednomyslně, ale pokud jde o mentol, tak Linda McEwen velmi dobře vysvětla, proč je důležité zachovat tento zákaz. Další důležitá věc, ty nejvíce karcinogenní látky, proti těm se musíme obrátit z eh, Corin Lepage na stránce 6 je doporučení mít určitý model na základě toho, co je ve Spojených státech, to znamená ty nejnebezpečnější látky podle kategorie tabáku. Tyto látky by měly být nejprve uvedeny předtím, než se bude uvažovat o jejich omezení v další fázi. A tento seznam není nekompatibilní s tím pozitivním výčtem, který tady byl také zmíněn, a pro který zpravodajka má určitou sympatii eh, a dále 422 eh, a 424 tyto pozměňovací návrhy v rámci eh, legislativy. To bylo předloženo panem Florencem a jde to určitě správným směrem. Je zřejmé, že nepodporujeme ani ty příliš radikální tvrdé návrhy, které tady Eh, zastupují paní Wilmot, Schlitter a další taková skupina v rámci našeho výboru. Musíme být koherentní. Nemůžeme udělat z tabáku něco, co má nulové riziko, něco, co neškodí, co není toxické. Jestliže chceme být konzistentní, tak pak jediným způsobem by byl ten radikálnější liberální přístup 444, to znamená zakázat všechny tabákové výrobky a basta. Ale říkat, že tabák může být eh, transformovan v nějaké lízátko, v nějaký bonbon neškodný, to těžko. Dále, liberálové nepodporují nějaký velký vývoj v tom kompromisu, pokud jde o 1200 50, návrh 1250, pokud je o nikotinové produkty, to znamená elektronické cigarety. To je opět velká debata. Nevím, jestli to mám vůbec opakovat, protože tady opravdu o tom diskutujeme na mnoha zasedáních e, na hearingu. Každopádně e, je tady ten návrh, aby elektronické cigarety byly méně dostupné než tabák. Tady je potřeba vysvětlit, jak je možné, že tabák by byl i nadále prodáván tak trochu všude, zatímco elektronická cigareta, která přispívá ke snížení rizika, by eh, byla mnohem méně dostupná pouze v lékárnách. To mě, z mého hlediska je toto nepřípustné, nemyslitelné a mrzí mě, že slyším naší eh, zpravodajku, jak hovoří o rozhodnutí, která přijme rada, která jde, právě tímto směrem. To znamená že by elektronické cigarety byly regulovány jako farmaka. E, ta, ten tabák, který e, zabíjí takové množství lidí a pak elektronické cigarety pouze v lékárnách, to není pro nás přijatelné. Pak pokud jde o další bod, tam, kde se shodujeme s návrhem komise, souhlasíme se zákazem prodeje na dálku přes internet, Eh, dále ten proces schvalování nových tabákových výrobků, zákazy reklamy ve, směrem k mladým, eh, zákaz eh, rozdávání cigaret zadarmo, zákaz příchutí, k tomu už jsem hovořila, mentol, pak pokud jde o, o ten e, žvíkací tabák, ano, souhlasíme s tou e, výjimkou pro Finsko, Švédsko. Dokonce bychom uvažovali i o možnosti nechat je ponechat si ty výjimky klidně, ať já jsem nekouřila, neznám ani snus, ale e, myslím si, že bez příchutě je to snad nemožné. I když ve Francii samozřejmě je to trochu nebezpečné toto, ale e, e, pak rozšíření na šišu, pokud jde o označování a um, ty příchutě protože se říká, že to je něco, co láká mladé. A mladí jsou tím naším hlavním, tou naší cílovou skupinou, kterou chráníme. Takže i šiša by se mohla dostat do rámce naší působnosti. A pak eh, otázka balení. Obecně souhlasíme s návrhem komise 75%. Kromě toho samozřejmě jsou tady různé návrhy 65 až 80, ale každopádně neměli bychom mít příliš pod úroveň ambicí komis, komise. My v Belgii už jsme na 70%, je to jedna z mála zemí v Evropě, takže už pro 10 států je to realitou. Já myslím, že ten návrh eh, se snaží být ambiciozní. A pak eh, pan Manders, který tu není, ale já chci za něj hovořit, Ehm, protože myslím, že bychom měli být originální. Já myslím, že ten, eh, to skutečné řešení a ta, eh, to, o co jde, je cena. My v tom nemáme kompetenci, ale v 882 se píše, aby se zdvojnásobila váha tabáku, takže by to pak vypadalo zhruba takhle. Takže ať už je to balení nebo pauč, tak eh, pak jsou dvě překážky pro mladého kuřáka. Je to dražší a nedá se to pořádně nosit a převážet. To už je skutečně překážka. Abych to opakovala i na plenárce, naši ministři, ministři zdraví, ministři sociálních otázek, ministři financí, mně přijde nepřípustné, že e, cena tabáku je o tolik nižší v Belgii než jinde. My tak vyvážíme tu rakovinu, vyvážíme tabák jinam do jiných zemí, takže i tady by mělo být určité poselství a i když to není v naší kompetenci, tak je stěžení toto poselství zachovat. Děkuji pěkně. Nyní má slovo Satu Hasi. Děkuji pěkně a děkuji také příspěvku paní zpravodajky. Mohu se s ní stotožnit v řadě věcí. Bylo také velice milé poslechnout, poslechnout si kolegu z e Gerdada Florence, který kritizoval kolegy, kteří prostě okopírovali pozměňovací návrhy tím způsobem, že obsali z prohlášení za um, tabákových firm. Dovolte, abych zmínila tři, respektive čtyři věci. První je to balení cigaret a dalších výrobků bez označení. Myslím si, že to je oprávněný požadavek. Nesmíme zapomínat, že Kouření je jedním eh, z faktorů, které přispívají k předčasné smrti. Spousta lidí v Evropě jich je 700 tisíc ročně. Nemělo by být možné podporovat prodej takovéhoto výrobku v baleních, které lákají svojí barvou. Ta krabička je tím finálním komunikačním médiem pro výrobce tabákových výrobků. Druhá věc, si. Linda již velice správně vysvětlila, proč příměsi, respektive příchuti, včetně mentolu, je potřeba zakázat. Dovolte, abych kolegyním a kolegům připomněla, že Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace vyzývá um, své signatáře k tomu, aby omezili přidávání příchutí, které zvyšují chuť cigaret. A zákaz těchto příchutí by pouze podpořil tuto rámcovou umluvu Světové zdravotnické organizace. Naše skupinost přišla s tím pozitivním seznamem, ke kterému se vyjádřila Mac, Linda McEvanová a také kolega. Frederik, o co tady jde? O to, že pouze ty složky, které nepředstavují příchuti a některá k nezvyšují atraktivitu či um, chuť, chutnost cigaret, by, neměly, by, by měly být uh, používány. Takže to je kritérium pro ten rozhodovací postup a je to také vysvětleno v uh, našem pozměňovacím návrhu 583. Třetí téma elektronické cigarety. Podle mého jsou tyto cigarety zapotřebí. Představují totiž způsob, eh, jak eh, se kuřákům lépe podaří zbavit se tohoto zlozvyku. Nicméně studie, které nám byly předloženy, ukazují, že v současné době eh, tady stále panují poměry jako na divokém západě. Elektronické cigarety nejsou ani spolehlivé, ani bezpečné. nebylo by od věci klasifikovat je jakožto farmaceutikum. Pokud by byly elektronické cigarety prodávány pouze v lékárnách, o tom musí rozhodnout jednotlivé členské státy. Toto rozhodnutí nemůžeme učinit my. Členské státy rozhodnou, zda takovéto produkty lze prodávat v běžných obchodech anebo pouze v lékárnách. Požadavek na schválení elektronických cigaret jakožto farmaceutika neznamená, že bychom omezovali dostupnost těchto cigaret pouze na lékárny. Měli bychom však také přistoupit eh, spravedlivě k potřebám eh, průmyslu a měli bychom eh, schválit přechodné období. A čtvrté téma, k němu se prozatím nikdo nevyjádřil. My jsme předložili pozměňovací návrh, které bych nyní ráda zmínila. Jedná se o obsah Polony a v cigarecích. Není to aditivům, které by se tam přidávalo schválně. Je to přirozený, přirozená součást tabáku. Je to produkt, který vzniká rozpadem uranu. Pochází z hnojiv, která jsou, která obsahují eh, uran. Při vypařování eh, se dostává plonium do plic, a způsobuje to, že jsou plíce vystavené radioaktivitě. Vykouření jako krabiček cigaret eh, je představuje ekvivalent 200 eh, rentgenových eh, vyšetření. Z toho důvodu navrhujeme omezení obsahu polonia v cigaretách. Děkuji. Děkuji pěkně. Nyní má slovo Anna Rozbachová. Děkuji. Ehm, já budu hovořit za Martina Kalanena, který tady bohužel s námi dnes nemůže být. Jeho jménem bych tedy rada poděkovala paní zpravodajce za eh, zprávu a za skvělou spolupráci. Pokusím eh, se vyjádřit jeho stanovisko stručně. Pan eh, Kalanan tady má několik témat. Za prvé elektronické cigarety. Stále zde máme určité obavy ohledně přístupu paní zpravodajky k elektronickým cigaretám. A také z počtu eh, těch pozměňovacích návrhů eh, zmínili jste jich celou řadu, ale v ideálním světě by nikdo eh, na nikotinu závislý nebyl, ale v reálném světě miliony Evropanů jsou na nikotinu závislé. A polovina, jak už říkala řada jiných kolegů, na tuto závislost zemře. Pořád si myslíme, že paní zpravodajka, jak brutální taktika je eh, omezení, k, eh, je při, omezení přístupu k elektronickým cigaretám. Eh, stínoví zpravodajové zpravodaj tvrdí, že je to nejlepší způsob, jak zabránit zbytečným úmrtím. A proto předložil pozměňovací návrh, aby do roku 2017 nejpozději komise musela provést eh, řádnou analýzu přínosů a nákladů, eh, analýzu rizik a analýzu zdravotních dopadů a další analýzy v této oblasti. Protože, vážení kolegové, jde o miliony životů a proto je důležité, abychom získali eh, co nejlepší eh, legislativu na elektronické cigarety. A potom, pokud jde o balení a eh, varování ohledně zdravotní škodlivosti. Pokud jde o balení, tak jednoznačně cílem je zlepšit veřejné zdraví, ale pořád máme obavy ohledně dopadu této legislativy na marketing a propagaci značky. Řada pozměňovacích eh, návrhů eh, jde, eh, nebo je v souladu s legislativou v Austrálii, ale jde možná nad rámec působnosti tohoto předpisu a tím jej celý podkopává. Takže legislativa založená nebo na jednotném trhu by měla mít možnost Eh, upravit komplexně eh, propagaci značky, branding. A také se musíme postarat o to, aby eh, tohle nezabránilo možnosti dohody v prvním čtení. Potom já sama bych k tomu ještě ráda něco řekla. Máme tady obrázky o balíčku cigaret ale většina um, kuřáků si dává um, cigarety eh, do eh, v nějakého dalšího držáčku, balíčku a pak ty obrázky nejsou vidět. A potom eh, žvíkací tabák, snus. Uvědomte si, že to není jenom skandinávská otázka, ale i Finové a Dánové a Norové, kteří nejsou v Evropské unii, jsou velkými příznivci tohoto tabáku, i když eh, se tam nepoužívá možná tolik jako ve Švédsku. Takže si myslíme, a náš stínový zpravodaj si myslí, že bychom měli nechat těmto zemím eh, prostor, aby se tam snus eh, používal, protože je tam toho dlouhá tradice a měl by tedy zůstat v těchto zemích legálních. A potom tady malý vtip. Doufám, že do budoucna budeme také moci eh, v kávě mít eh, kofein, který tady dostáváme. A doufám, že kolegové nám ho tady nezakáží. Děkuji. Milá Anna Rozbachová. Někteří kolegové už eh, přešli na druhou stranu a oznamenili si, eh, označili si eh, své eh, šálky vlaječkami, takže eh, hmm, možná, že to opravdu jde tímto směrem dále, bude hovořit kolega Rosy. Děkuji, pane předsedo. Eh, stejně jako eh, dříve se k tomuto stavím velice eh, mm, kriticky oproti textu komise ale samozřejmě eh, mm, také proti té eh, talibanské pozici, eh, kterou zde zaujívá. tak jako kofeinu. Kofein má být škodlivý. To mě opravdu rozezluje že tento text mm, a mm, pozměňovací návrhy mají masakrovat občany kuřáky. Já jsem prostě proto, aby se tabák nesměl, prokázat, nesměl prodávat nezletilým, ale když eh, někdo eh, říká, že je nezodpovědný, tak eh, ať nekouří, jako, ale často jsme napadáni jako kuřáci. Už najdeme svoji oblíbenou značku, svůj oblíbený balíček cigaret, protože všechno rozhoduje zákonodárce co eh, tedy eh, dospělý kuřák eh, smí nebo nesmí kouřit. A to si nemyslím, že je spravedlivé. Zítra to bude s kofeinem. Nebo se zakážou tuky nebo alkohol. To je prostě neuvěřitelné. Já si myslím, eh, že eh, jsou tady lidé, eh, kteří žijí akorát pravidly a ustanoveními a potom tady už nezbývá žádný prostor na život a to mě nahání strach, děsím se toho, jde o to dávat správné informace. V Itálii tomu například tak není. Nevím, jak je to v jiných zemích, ale, ale u nás neexistují žádné kurzy, kde by mladí lidé, mm, děti a mládež Eh, se dověděli, jak je škodlivé kouření. To by bylo opravdu dobré. A potom, když člověk vyroste, tak může eh, volit a může se rozhodnout, jestli chce člověk kouřit nebo eh, jestli to nechá. Je dobré, že existují zvláštní kouřárny a že se poukazuje na to, jak je to škodlivé, ale dospělý, který bezpodmínečně chce kouřit, tak by prosím měl dostat možnost kouřit. A ať už je velká a ta cigareta nebo malá, tenká, tlustá, tak to je prostě jeho věc. My nemusíme eh, depisovat všechno, co ten člověk má dělat. A potom jsou tady kolegové, eh, kteří chtějí legalizovat tam měkké drogy. No dobře, dobrá, tak to by mělo být legalizováno. Nechme to eh, stranou. Já si myslím, že u tohoto tématu narážíme na hranice osobního Eh, rozhodování i eh, elektronické cigarety. I to mě trápí. Neví se, jestli je to úplně neškodné. Já jsem také proto, aby eh, se to popisovalo i jako léčebné prostředky, ale ale lidi, kteří chtějí skončit s kouřením, používají elektronické cigarety, nahrazují skutečné cigarety, ale ono nejde o to přestat, ale on, ty elektronické cigarety nahrazují Eh, takže eh, to spíš taková protéza. A já tedy uh, nesouhlasím s tím, aby to bylo nějaké léčivo, to už by nedává uh, smysl, je to cigareta, něco jiného, ale no, rozhodně to není léčivo. Uh, ta studie je docela zajímavá. Uh, Ukazuje eh, to hodně o vnitřní politice v parlamentu. Je tady eh, samozřejmě eh, velký dopad na národní hospodářství, na zaměstnanost, na pracovní místa. Potom je tady pašování. Do jaké míry tohle se tím ovlivní, to se také neví do jaké míry se budou měnit, se bude měnit balení i tady existují obrovské eh, pochybnosti. Já bych ještě jednou rád řekl, že jediný, jediný, eh, kdo by o tom měl rozhodovat, je ten jednotlivec a ne my, jestli bude kouřit. Děkuji. A teď eh, kolegyně Andersen, kolegyně Andersen za, jako stínová zpravodajka GUE. A tak ta se vrátí za chvilinku, takže dostane slovo, až přijde. Já přečtu se tam řečníku. A jestli někoho eh, zapomenu, tak řekněte. Holger Kramer, Peter Liese, eh, Herr Bartolozzi, dann Gladys Wilmot, eh, Anders Perillo Rodriguez, dann Esther de Lange und Christopher Fjellner und Edith Estrella. Habe ich jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho. Není tomu tak. kolegyně Gardíny. Já bych navrhl, abychom eh, si každý vzali eh, tři minuty a, a abych vás nemusel eh, utínat, tak abyste se mohli všichni vyjádřit. Jako první Richard Zeber. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se tomuto tématu věnují. Především jde o zpravodajku. Také děkuji sekretariátu za zpracování a přijetí více než 300 eh, pozměňovacích návrhů. Myslím si, že tady v parlamentu eh, sehráváme úlohu jakožto zákonodárné grémium a také se domnívám, že eh, je v našem zájmu, první vaše to realita, abychom co nejlépe se zhostili své úlohy jakožto politiků, kteří mají na starosti veřejné zdraví. Eh, nechci samozřejmě eh, všechno zakazovat. Měli bychom se pokusit vydat takovým směrem, eh, kdy bude klesat jednak spotřeba cigaret a jednak budou bezpečnější. To zavazuje rámcová umluva o tabákových výrobcích. Především pokud jde o příměsi a příchuti, tak eh, tady eh, by bylo potřeba zajistit, aby se tyto složky používaly pouze tehdy za předpokladu, že budou, že budou bezpečné. Tak to bychom k tomu měli přistupovat. Za druhé bych se rád zmínil o pozměňovacích návrzích 352, 53 a 54, eh, které eh, řeší problematiku eh, škodlivosti kouře i u nekuřáků. Otázka, jak přistoupit k té problematice fotografií. Studie prokazují, že tyto fotografie odrazují především mladé lidi pokud jde o elektronické cigarety, tak ten uh, přístup komise podle mě není správný. Myslím, že bychom měli ještě eh, zvážit, jak tento nástroj zlepšit eh, v zájmu ochrany veřejného zdraví. Ten způsob, jak zde probíhá lobbying, je již na hraně jsme pod tlakem a já si myslím, že zástupci tabakového průmyslu by měli hrát s otevřenými kartami, jinak by to všechno mohlo mít eh, negativní dopad i na toto dané odvětví. Jak už jsme toho byli svědky, děkuji pěkně. Renata Zomerová, děkuji. So weit sind wir noch nicht. tak daleko ještě nejsme. Děkuji pěkně, pane předsedo. Dovolte, abych zmínila, že tady hovoříme o legálních výrobcích. Já sama jsem toho názoru, že řada těch návrhů je přesvědčivých, pokud jde o tu revizi této směrnice. Ano, jsem pro bezpečnější produkty a nechci, aby eh, lidé, mladí lidé začínali eh, kouřit ale eh, jsou tady od toho také vnitrostátní předpisy, které toto mohou omezit. Je to na, národní, na jednotlivých členských státech, podobně jako regulace alkoholických nápojů. Nelze to regulovat eh, všechno z hora, tedy z, eh, jaksi na úrovni EU. Pokud se vzpomínám, tak eh, komise přiznala, že eh, díky našemu návrhu eh, přijdeme o 5 tisíc pracovních míst, ale 8 tisíc se jich vytvoří jinde. Ráda bych věděla, kde. Nesmíme ani zapomínat na ty, kteří přijdou o svá pracovní místa. I to jsou spotřebitelé. A my přeci nesmíme Eh, zanedbávat eh, všechny ostatní. Máme zodpovědnost vůči svým občanům, které zastupujeme, i z hlediska ochrany jejich pracovních míst. Připomínám, že eh, tady hovoříme o legálních produktech. Pokud jde o systém elektronického sledování, tak ten považuji za špatný. Právě pro malé a střední podniky platí, že toto sledování není možné. A také ten přístup, který se týká toho, eh, toho balení bez označení, tak si myslím, že to eh, naopak podpoří eh, falšování. Tabakoví výrobci by měli uměstňovat varování jak na balení, tak na vlastní produkty. Pokud by se prodávali delegální výrobky, tak tam toto varování nebude a to je opět vyšší nebezpečí pro spotřebitele. Pokud jde o schvalovací proces, tak eh, bychom to mohli dále projednávat. Eh, pokud jde o vodní dýmky, tak to je také jeden z způsobů, jak se mladí lidé vůbec poprvé dostávají eh, ke kouření. Pokud jde o švíkací tabák, tak ten bychom měli vyjmout z tohoto speciálně z tohoto um, předpisu. Žvíkací tabák neohrožuje zdraví, to víme. A kolegyně Mekavanová také zmínila otázku aktů v přenesené pravomoci, který objevujeme, který nalezáme v tom návrhu komise. ty oblasti, které by se měly týkat těchto aktů v přenesené pravomoci, souvisí s tím, že by komise mohla v budoucnosti sama provádět revize předpisů upravujících prodej výrobu tabákových výrobků. Samozřejmě jsou aktiv přenesené pravomoci, které mají pouze technický charakter a tam je to oprávněné, ale ze, ze, ze strany komise je to doslova nestydatost toto požadovat. Děkuji pěkně. Nyní stínová zpravodajka GUE, paní Andersonová, která právě dorazila. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, chair. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za vaši schovývavost. Děkuji za těžkou usilovnou práci paní Linde McEvan. Obzna, o, omlouvám se, že jsem musela opustit váš výbor, protože jsem musela předložit eh, svoje stanovisko na výboru Regi. Čili stále nás čeká probrat těch více než 1300 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k této směrnici a je zřejmé, že tabákový průmysl skutečně eh, působivě loboval a e, jsou, ráda bych viděla některé pozměňovací návrhy od kolegů, které jsou podobné jako ty moje, to znamená, které se snaží chránit zdraví obyvatel spíše než e, zisky e, podniku. Vím, že už se hovořilo o generických baleních, baleních bez označení, ale já vás chci zpravit o některých věcech, které se děly u nás. Irsku, kdy eh, v podstatě se setkali nejvyšší představitelé vlády s, včetně eh, premiéra s tabákovým průmyslem. A bylo pak eh, oznámeno, že padlo rozhodnutí přejít ke stoprocentnímu standardizovanému balení takže budeme prvním členským státem pr- z, uh, eh, z Evropské unie a druhým vůbec na světě, který zavede taková opatření. Doufám, že uh, to je, do určité míry nastaví uh, tón i, i v diskuzích tady v Evropském parlamentu. A teď pokud jde o příchutě, tam, kde komise navrhuje uh, povolit některé příměsi a příchutě, pokud nejsou charakteristickými příchutěmi, tak já bych upřednostňovala úplný zákaz eh, všech eh, příměsí, které nejsou nezbytné k výrobnímu procesu, což zahrnuje úplně všechno, co by mohlo zvyšovat atraktivitu tabákového výrobku. Jsem přesvědčena, že eh, návrhy komise budou těžko implementovatelné v praxi a to, čemu komise říká nezávislé testovací panely, Eh, uvědomme si, že cílem těch příměsí je maskovat eh, nepříjemný aspekt eh, tabákové chuti a zvýraznit určitou vlastní chuť. Například jeden z mých pozměňovacích návrhů se snaží řešit i užívání cukru v tabákových výrobcích. Já si nemyslím, že by cukr měl mít jakoukoliv výjimku. Cukr je jednoznačně aditivem, který zvyšuje chutnost výrobků a tudíž i zvyšuje atraktivitu těchto výrobků. A pokyny VHO říkají, že bychom měli eh, zakázat nebo omezit eh, příměsi, které zvyšují chutnost tabákových výrobků. Vím, že tady byly obavy ohledně možného eh, pochybnění i ohledně mentolu a něco z toho by se pak mohlo použít i v případě, že ponecháme cukr jakákoliv chuť, jakákoliv příchuť, ať už je charakteristická nebo ne, by neměla být dovolena, pokud nechceme, a pokud chceme tedy využít všech prostředků k tomu, abychom odradili zejména mladé lidi od konzumace tabáku. Takže chtěla bych raději pozitivní výčet, pozitivní seznam. Tady jsme také spolu podepsali pozměňovací návrh s dalším eh, poslancem těch příměsí, které mohou být využívány. Pouze ty, které eh, dostali explicitní povolení by měly být přidávány. Myslím, že se tady již eh, lidé vyjádřili k dalším věcem. Ještě jednou díky Lindě McEvan za její usilovnou práci. Děkuji za schovývalost, pane předsedo. Děkuji pěkně. Nyní kolegyně Holga Kramerová. Kolega Holga Kramer, pardon. Pane předsedo, demokratická debata umožňuje výměnu stanovisek a argumentů. A já se domnívám, že tady ztrácím demokratickou kulturu tím, že se tady objevují argumenty, které stigmatizují eh, některé hm, členy tohoto gremia. Kolega Florence eh, patří mezi ty, kteří takto činí. Myslím si, že vaše argumenty nejsou dobré a myslím si také, že bychom měli ponechat diskusi na úrovni argumentů. Neměli bychom sem Eh, zatávat otázky, kdo je kým ovlivňován. Určitě se na tom, o, no, no, o tom můžeme povědět ještě na čálkem kávy. Můžeme to udělat klidně tady. Ale já mám není pouze tři minuty, Karl Heinzi. Já navrhuji, abyste se opravdu o tom pobavili soukromně. Já se mohu připojit stanoviskům Renace Zomrové a ostatních, kteří zmiňují to, že v této směrnici jdeme příliš daleko, je příliš restriktivní. Měli bychom se eh, soustředit nyní na otázky balení. Eh, komise je totiž velice, eh, velice restriktivní, zachází velice daleko a já se ptám, proč nevyrábí komise ty, ty krabičky sama? Není tam totiž už žádný, žádný mm, manevrací prostor, jak to ven. EU podepsala e, prohlášení, kde se zavázala k tomu, že 50 povrchu, který je použit na varování, e, je e, tedy zapotřebí a nyní se usiluje tuto plochu ještě zvýšit na 70%, ale já nevím, eh, jakou to má předanou hodnotu. Někteří chtějí dokonce, aby to bylo na celém povrchu, povrchu aby tady celý povrch eh, byl eh, pokryt varováním. Kde je ten věcný argument, když to srovnáme s tím požadavkem na balení bez označení? Pokud je o polonium, Proč by se nyní nemohl prodávat tabák pro balení cigaret eh, v těch eh, kartonových krabičkách, ale pouze v, eh, v sáčcích? Nevím, jaký je k tomu důvod. A na závěr, našel jsem formulaci v tom návrhu komise, který mne opravdu zaujal. Není tady tedy žádný prostor pro kreativitu, ale na druhé straně komise chce předepsat a že na těch eh, baleních by nemělo být zmíněno nic, co eh, má jaksi informační hodnotu ohledně hospodářského prospěchu. Rád bych, rád bych, aby komise vysvětlila, co tato formulace má znamenat ten eh, návrh eh, tak, jak leží, pouze posílí skepsy občanů EU. Občané se stále kritičtěji vymezují Evropské unii. Děkuji. Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, věcně odpovědět na ty otázky ale tak trochu chápu, že kolega Florenc eh, je trochu vzrušen, protože eh, citát, eh, na který odkazuje, vůbec nebyl věcný. Pokud jde o hraniční hodnoty oxidu uhličitého pro osobní automobily, pan, tak pan Kramer v jednom z německých novinách řekl, že ekologický výbor v Evropském parlamentu je složen zejména z ekologických snílků. Tak to není věcný argument, pane Kramere a my jsme uzavřeli kompromisy a všichni jsme e, je schválili a to není žádný e, dobrý způsob e, bojovat proti euroskepsi, když potom přicházíme s takovými citáty. Ale k tématu samotnému. Já si myslím, že návrh komise je vyrovnaný, ukazuje to i počet pozměňovacích návrhů. Pokud jde o velikost balení a jeho tvar, tak jsem rád, že ehm, Linda McEwen uznala, že bychom to neměli tak silně eh, regulovat a nemusíme se o tom dále hádat. Pokud je o přídatné látky, tak o tom hovořil eh, Karla Heinz Jonens eh, nezbytně a myslím si, že hm, by jsme si měli nechat napadnout něco chytřejšího. Potom 13 52, 13, 54, 13, 55, ty mi leží na srdci, ty pozměňovací návrhy. Prosím, podívejte se na ně přesně. Navrhujeme s řadou kolegyň a kolegů, aby eh, ty eh, to, to varování silněji eh, poukazovalo na nebezpečí pasivního kouření, zejména u dětí v Bruselu a také e, v některých jiných e, zemích, e, když se zeptáme lidí, jestli vědí, že kouření způsobuje rakovinu plis, tak to většinou vědí, ale jsou vědecké studie, jedna z nich ještě nebyla v parlamentu, které ukazují, že to kouření způsobuje úmrtnost dětí, může u nich vyvolávat astma, posiluje pravděpodobnost meningitidy a neurot, onemocnění mozku. A myslím, že eh, to také předčasnou umrtnost dětí. Musíme si eh, takhle odpovědět. Jest, když, eh, odpo, když škodíme sobě, tak tomu jsme svobodní, ale když škodíme dětem, tak tam by svoboda měla končit. A proto bych vás poprosil o bezpodmíšnou podporu těchto návrhů. Komise říká, že to sem nepatří, v komitologii eh, jsme eh, tohle celé hm, pěkně rozpracovali, to varování, ale milá komise, my tady máme spolu rozhodovací pravomoc. Eh, ten návrh projednáváme my a nemůžete čekat, že tady budeme hodiny a měsíce diskutovat a to, co tam nakonec bude napsáno, to si komise svou komitologii, takže Tady do toho parlament má co mluvit a já neříkám, že bychom měli všechno dělat komitologií a prosím vás o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji Petru Lízemu a nyní kolega Paolo Bartoloci. Grazie, presidente. Io voglio ringraziare. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za eh, odvedenou práci spolu s dalšími italskými kolegy z environmentálního výboru máme dosti značný počet pozměňovacích návrhů, které vyjadřují naše obavy ohledně možných negativních dopadů na práva duševního vlastnictví a na konkurenci na národních trzích, také na bezpečnost občanů a tak dále. Zdá se, že tato ustanovení často nejdou směrem veřejného zdraví. Máme pochybnosti. Například si klademe otázky ohledně právního základu, který komise zvolila. Jde o to, že potřeba zlepšit fungování interního vnitřního trhu. Jinak eh, tady máme jednomyslné pozice některých eh, Eh, sněmoven členských států, včetně italského senátu, které říkají, že nesouhlasí s tou eh, částí, eh, která se váže k subsidiaritě. A to, co se tady říká o balení a o prodej cigaret, že to neodpovídá smyslu toho návrhu, jen to narušuje fungování vnitřního trhu. A jsou to opatření, o kterých by měly rozhodovat členské státy. To tež se týká těch be, valení bez označení. My se domníváme, že více, více varování by se mělo týkat pouze zdravotních dopadů, ale mělo by to být tak, aby se to nijak nedotýkalo Eh, dohody TRIPS nebo práva duševního vlastnictví. Máme také různé obavy, tedy týkající se těchto opatření. Eh, ohledně těch eh, elektronických cigaret a produktů se, s nižším rizikem. O tom už tady hodně zaznělo. Hodně pravomocí tím dostává komise. A to bychom měli omezit. Pro mnohé tyto pravomoci není žádné zdůvodnění, mělo by to zůstat členským státům. Takže toto všechno je v našich pozměňovacích návrzích. Jsou to návrhy, které by se měly promítnout do toho návrhu. Vždy by nám mělo ležet na srdci zdraví spotřebitelů a omezení eh, pašování a nelegálního prodeje. To by pak bylo více v souladu s cílem návrhu. Jsem přesvědčen, že bychom eh, dosáhli lepších výsledků při omezování um, kouření ne těmi ustanoveními, která jsou v tomto návrhu, ale spíš investicemi do preventivních a informačních kampaní a větším zapojením mladých lidí, včetně těhotných žen. Thanks very much, Chair. Uh... Děkuji. Za prvé chci říci, že souhlasím s má věcmi, které řekla Martina Eh, Andersen, eh, souhlasím eh, a vyzdvihuji to, co udělá irská vláda. A je skutečně smutné, že tady někdo najednou stotožňuje kouření s pitím kávy. To, tím se dostává na úroveň, na které by to nemělo být. Nikdo nechce zakazovat kouření. To není o této svobodné volbě, ale nemůžeme podceňovat tu zásadní otázku veřejného zdraví. Každá druhá osoba, která eh, užívá tabákový výrobek, podlehne eh, této, tomuto zlozvyku. Takže je to obrovský náklad ve službách, životech, které jsou promarně. Je to příliš důležité, abychom se snižovali na tuto úroveň. Předložila jsem mnoho návrhů s kolegy. Nebudu teď eh, hovořit o všech. Pokud jde o elektronické cigarety, měly by být eh, brány jako jakýkoliv eh, produkt pro omezování nebo ukončování kouření a pak tedy vystavování tabákových výrobků v místě prodeje. V mnoha členských státech už existují nebo se implementují zákazy vystavování tabákových výrobků. Toto ovlivňuje schopnost lidí rozeznávat jednotlivé značky. Je to důležité zvláště u nezletilých. Děti, které se dívají na vystavené cigarety, mají třikrát větší pravděpodobnost, že začnou kouřit. Je to jako billboardy. Na každém rohu, na každém, v každé trafice, v každé samoobsluze jsou vidět ty cigarety. Takže tyto obchůdky, různé večerky a tak dále by měly schovat cigarety tak aby nebyly vidět. Někteří říkají, že to není kompetence Evropské unie, eh, ale problém je, že tabákový průmysl žaluje jednotlivé vlády a vymlouvá se na to, že to údajně narušuje vnitřní trh. Proto se to musí řešit na evropské úrovni. A také se šušká, že to bylo v původních návrzích komise, na poslední chvíli se to změnilo. To je opravdová ostuda. A já doufám, že výbor zváží toto opatření, které by mohlo být dalším užitečným nástrojem v našem boji s tabákem. A myslím, že je to obzvlášť efektivní při eh, ochraně nové generace před eh, těmi všemi chorobami, úmrtími, které způsobuje kouření. Děkuji pěkně. Nyní kolega Rodriguez. Efectivamente estamos ante una propuesta ambiciosa que se plantea avanzar porque no se modifica una directiva. Ano, opravdu, určitě se zde jedná o ctižádostivý návrh. Já se mohu eh, připojit pouze k těm, kteří říkají, že některé z těch návrhů jdou příliš daleko. ve Španělsku musíme eh, vysvětlovat spíše, co ta směrnice nenavrhuje, namísto toho, co navrhuje. Měli bychom tady usilovat o rovnováhu těch jednotlivých návrhů. Nejedná se totiž pouze o to, eh, aby tabákový průmysl měl zajištěn nadále svůj příjem. Jedná se o to, abychom ochránili mladé lidi, aby zůstali například jenom u routníků. Těch 10%, které se tady navrhují, eh, je eh, dobrá úroveň. Musíme se ale soustředit na země, kde se konzumuje nejvíce. Pokud jde o příměsi a příchuti, jako například cukr, musíme vzít v úvahu, že je to spíše um, složka, přirozená složka než příměs. Do pomerančového džusu se také eh, přidává voda a cukr, který se při té vlastní výrobě ztrácí. Měli bychom se tedy snažit o dosažení konsenzu, o dosažení vyváženosti a nesmíme ani zapomínat na to, že hlavním cílem je eh, zabránit mladým lidem eh, v tom, aby začínali s kouřením, odradit je od toho. Je tady samozřejmě na jedné straně otázka ochrany zdraví, na druhé straně je otázka e, výroby, čili pracovních míst, produkce tabákových výrobků. Měli bychom se snažit, aby naše návrhy nezhoršily situaci v oblasti ochrany zdraví, takže bychom měli podpořit e, návrhy, které slouží e, tomuto zdraví. Děkuji. Jako mnozí jiní, ale ne všichni. Já se snažím zajistit, zaměřit především na to, aby tabákový průmysl nezískal nové spotřebitele, nové uživatele, ti, kteří již eh, existují, aby neškodili ostatním. Od té doby, kdy Belgie zavedla eh, zákaz kouření ve všech restauracích a stravovacích podnicích, tak eh, počet úmrtí eh, při narození radikálně klesl. Takže já podporuji návrh ehm, Petra Lízeho ohledně dopadů eh, kouření na nenarozené děti. A chtěla bych eh, ještě vyzdvihnout další věc v těch třech minutách, které mám k dispozici, že už i rámcová umluva o tabáku říká, že by měly její strany zakázat ty čokoládové cigarety a všechny hračky, které nějakým způsobem odkazují eh, na cigarety. Já jsem to dostala na Mikuláše, ne na Vánoce, ale na Mikuláše eh, dřív. Dnes je nepředstavitelné, že bychom dali dětem eh, čokoládové cigarety, ale pořád nejsou ještě úplně zakázané. A co je více znepokojivé, v dnešní době ty produkty, které se snaží zlákat děti, jsou vyspělejší než to, co známe my. Tady je řeč třeba o těch eh, o vodních dýmkách šiša. Eh, není tam žádný tabák, žádný nikotin, je tam jenom eh, pára a příchuť. Ale problém je, že my zaprvé nevíme, jak, co, jaké zdravotní dopady mají tyto příchutě. A za druhé jsou pro malé děti nesmírně přitažlivé, mají krásné barvičky, mají ledová světilka, eh, takže když pak něco vdechnete, světílko se rozsvítí, eh, no to je krásné, to se dětem líbí. A už osmileté děti používají eh, tyto výrobky. Je to ideální vstupní před stupeň tedy kouření. A legislativa to vůbec neošetřuje. Já myslím, že to skutečně musíme, měli bychom to i oficiálně zakázat. Paní Rys má některé podobné návrhy. Je to z právního hlediska těžké nějakým způsobem stanovit, ten, e, sformulovat ten zákaz. Možná říct imitační výrobky, které imitují tabák. Ale já jsem flexibilní. Je jedno, jak to sformulujeme, pokud to eh, uděláme. A pokud jde o delegované akty, tak prosím, buďte si vědomi toho, že nejenom tato sněmovna by si měla být vědoma snah komise mít veškerou pravomoc eh, revize této, eh, této směrnice. Já chci připomenout komisi, že nejsou přímo voleným orgánem, ale také řada národních parlamentů má obavy z tohoto nedostatku odpovědnosti, pokud dáme Evropské komisi tyto rozsáhlé pravomoci delegovat, respektive měnit budoucí verze směrnice delegovanými akty. Vím, že to leží na srdce nizozemskému parlamentu a jejich i víc. Tady tudíž podporuji Lindu, abychom řekli, že by se měla omezit ambice komise v tomto směru. Next speaker is Christopher Fjellner. Dále Christopher Fjellner. Děkuji, pane předsedo. Než bych poděkoval Lindě eh, za to, že eh, ukázala na ty dvě cesty ke snusu. Eh, buď to povolit v Evropské unii, nebo respektovat přístupové smlouvy a vyloučit to s tím způsobem, jak, o kterém hovořila paní Rýs. Protože kdyby se to prostě nechalo stranou a neřešilo se to, není řešení. Prostě je třeba buď to udělat tak, anebo onak. To, co teď máme na stole, eh, nemění eh, systém. Nemění stávající situaci, protože tady říkáme, že se to zakáže na vnitřním trhu, ale bude se to regulovat ve Švédsku a to se prostě ve Švédsku nechápe. A je spousta lidí, kteří to neúnavně říkají. Kdybychom dovolili cigary, ty zakázali snus, ale dovolili to ve Švédsku, to by to znamenalo jako eh, dovolit vodku, za, zakázat víno, ale říct, že budeme regulovat eh, červené víno ve Francii. A kdyby to tak bylo, tak asi lidé ve Francii eh, by to lidi štvalo. Já bych osobně, asi vás to nepřekvapí, eh, bych byl proto, aby se to povolilo. Protože si myslím, že je špatné více eh, regulovat ty méně škodlivé eh, výrobky. To, co říkal pan Kelehan, je divné, že eh, by to mělo být méně přístupné než cigarety. Nemusím opakovat ta fakta. Asi víte, že snus je mnohem méně škodlivější a že Švédsko má nejméně poškozených tabákem, i když se tam spotřebuje tolik tabáku jako jinde na světě. A problém tabáku je eh, to spalování. Eh, kouření eh, zabíjí. Ne, že by snus prospíval zdraví, ale kouř je tak nesmírně škodlivý, že všechno jiného je proti tomu neškodné. Také neodsucáváte výfuk jedoucího auta. A, takže tohle to má podobný rozměr. Já chápu a přijímám to, co říká Karl Heinz Florence, že tímto způsobem, kdybychom to povolili, tak to nebude úplně ten hlavní způsob, jak jít vpřed, ale je to lepší, než kdybychom to úplně zakázali. A zase, já nechci tlačit snus eh, jakékoliv jiné zemi. To není mým cílem, ale rád bych řekl, a myslím si, že to je důležité, a jak říkali naše přátelé z ECR, Tohle není jenom otázka Švédska, i v Dánsku eh, o tom probíhá velký boj, protože oni to také prodávají v Norsku prostřednictvím dohody o e no, EHP. Se jich to také týká a samozřejmě také ve Finsku, protože je to kulturní věc. Proto si myslím, že rozumnější by bylo říci, aby členské státy, které chtějí, by neměly mít zakázáno to povolit. Takže já si myslím, že tahle ta možnost se tam v tom textu musí někde objevit, pokud bychom měli tedy uh, nalézt kompromis. Nicméně, když to tam necháme, tak uh, když necháme to stávající, stávající podobu, tak to ten problém nevyřešit. Musíme vyři, vybrat jeden ze těch dvou způsobů, o kterém jsem hovořil, kdyby to tak lidé chtěli. Děkuji. Děkuji a teď Edit Estrela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer à Linda McEwan Děkuji pěkně. Ráda bych nejprve poděkovala Lindě McKevan za její usilovnou práci na tomto velice kontroverzním tématu. Myslím si, že k tomu přistoupila opravdu seriózně a se vší vážností. Otázka veřejného zdraví je cíl, který se týká nás všech. Bylo prokázáno, že tabák zdraví opravdu škodí a že umí zabíjet. A z tohoto důvodu bychom měli učinit maximum pro to, abychom zajistili, že kuřáci především mladí lidé jsou si vědomi rozměru tohoto problému. Nicméně bychom neměli zapomínat na řadu věcí, eh, k nímž musíme přistoupit také eh, s rozumnou úvahou. Je to především tabákový průmysl. Je, eh, ten upozorňuje na nebezpečí rostoucího počtu nebo objemu padělaných cigaret a pašovaných cigaret, respektive nezákonného prodeje. Pokud jde konkrétně o situaci v Portugalsku, řekla bych následující. Veškerá tabáková reklama je nelegální v mé zemi. Přímá či nepřímá reklama je zakázána. Já jsem předložila pozměňovací návrh článku 8, a to společně s několika kolegy a Linda, eh, myslím si, že, pardon, Linda tento pozměňovací návrh podpořila. Jedná se o bolení, o měkké balení cigaret měkké krabičky. V Portugalsku je regulována eh, jsou regulovány rozměry těchto měkkých balení. V Portugalsku se eh, navrhuje odstranit eh, název cigaret. A pokud by se měly změnit ty rozměry, tak by to bylo pro tabakový průmysl velice nákladné. Vaše otázka souvisí také s, se ztrátou pracovních míst, což je v mezemi citlivá záležitost. Nehovoříme tady o kratších cigaretách. Pokud by se e, změnila velikost cigaret, tak to neulivní jejich obsah, ale eh, mohlo by to vést mladé lidi k tomu, že sáhnou po této krabičce. Proto jsme pro, proti návrhu ze strany eh, stínové zpravodajky, která navrhuje zvětšit rozměry a váhu balení to krabičky. Další věci, jako je duševní vlastnictví a tak dále, jsou věci, které nám dělají starosti, ale myslím si, že by to nemělo mít vliv na ty nějaké krabičky. Děkuji, kolegy, kolegyně eh, tantissime cose sono già state dette. Mi sembra che nel complesso... Děkuji, už bylo řečeno hodně. Myslím, že všichni souhlasíme, když říkáme, že kouření je špatné, že bychom měli maximálně omezit eh, konzumaci tabáku. Že je naší prioritou chránit mladé a že bychom měli zabránit tomu, aby lidé začali kouřit. A měli bychom také ochránit eh, ty, kdo kouří pasivně. ale musíme tak učinit prostřednictvím účinnějšího nástroje. Myslím, že se neschodujeme tedy na tom, jakými prostředky toho dosáhnout. Většinou eh, se snažíme mít harmonizované na pravidla, kdy Evropa předkládá tedy pravidla, která jsou spíš obchodního charakteru než zdravotního. Já jsem Italka a já si nemyslím, že Itálie je v tomto smyslu dvojznačná. Již roky Itálie vedla boj s tabákem. Oficiální údaje říkají, že od roku 2003 až 2012 klesl počet kuřáků z 27, tedy došlo ke eh, šest, snížení počtu kuřáků o 6, více než 6 což považuji za dobrý výsledek. Ale naše strategie je jiná, než jakou navrhuje komise. Paní Estrelo, já nevím, jaký rozdíl může být mezi malou a velkou cigaretou nebo mezi různými baleními. Já spíš věřím ve vzdělávání, zákazy na určitých místech. To přinese ovoce. švýcarští eh, vědci, kteří toto studovali, tak zjistili, že lidé, když něco nenajdou na jednom místě, tak se uchylí jinam, aby si to sehnali. Takže poroste pašování, nelegální obchod, pašo, padělání cigaret, což je něco, co už čemu už dochází. Dobře víme, co pak je v těch padělaných cigaretách. Ty jsou nejhorší. Jsou kontaminované. Je tam taky, jsou tam dokonce plasty. To pak představuje ještě větší zdravotní riziko. Musíme zabránit nárůstu padělaných cigaret. A standardizované balení to ještě zjednoduší. A tím pádem z toho nakonec bude více problémů pro veřejné zdraví. Co se může stát, když budeme muset pomáhat těm, kdo se otráví těmito výrobky, kde vlastně nevíme, co v tom je. V těch padělaných výrobcích vůbec nevíme, co je. A už došlo k takovým případům otrav lidé pak dostanou tou uženou eh, vážné choroby. A pak elektronické cigarety, i to je situace, která nás nepokojuje. Snažíme se snižovat riziko pro mladou generaci. Měli bychom se nad tím zamýšlet, protože nemůžeme bránit členským státům eh, v zaváděním zdravotních politik. Děkuji zpravodajce, myslím, že odvádí vynikající práci. Děkuji pěkně. Takže jsme vyčerpali seznam řečníků. Je to jedno z nejrozsálejších eh, legislativních eh, témat, které v tomto funkčním období projednáváme. Je skutečností, že eh, kvůli kouření zemře v Evropské unii až 700 tisíc lidí ročně. Pokud to přepočíteme na jednotlivé státy, což udělal jednou kolega Karl Heinz Florenz eh, a dospěl k tomu, že pokud by eh, každý den v jednom členském státu spadlo letadlo, tak do tří dnů se zakáže létání. My se teď nalezáme v dilematu. Je také jasné, že 60-letý eh, kuřák, který kouřil celý rok, se nenechá odradit eh, těmi změněnými okolnostmi. Tento návrh, stejně jako pozměňovací návrhy, by měly dosáhnout toho, aby se zde um, nevytvářely nové generace kuřáků. To je smysl této právní úpravy. A my říkáme, Eh, že je vždycky potřeba ponechat kostel eh, ve vesnici. No a takto se na to dívejme. Eh, nám jde o to, aby mladí lidé nesahli po cigaretách. Proběhl tady workshop na téma elektronických cigaret. Nevím, proč se nezavedla ta hraniční hodnota pro elektronickou cigaretu. Elektronická cigareta e, neslouží k odvykání, slouží těm, e, kteří e, chtějí přestat kouřit cigarety, ale nedokáží se zbavit té závislosti na nikotinu. Takže máme tady Lindu, a, aktor, a autory pozměňovacích návrhů a to jsou ti, e, kteří, pokud se to podaří, e, přispějí k tomu, aby tento právní akt byl přijat. My víme, kolik s tím měla komise práce, i vzhledem k výměně osoby příslušného komisaře. Komise přišla s tímto návrhem o měsíc dříve, než jsme očekávali, bylo to ještě před Vánoci. A myslím si, že se podařilo tady odvést kus práce. Takže ponechme kostel ve vesnici a uvažujeme o tom, zda tady bude eh, eh, cylindrické balení, krychlé balení a tak dále. Já mám důvěru v zpravodajku a nyní také dám slovo právě jí, stejně jako komisi. Zazněla tady řada komentářů, otázek. Ti, kdo z vás ještě zůstali, tak uh, požádám, aby se k těm otázkám mentálně vyjádřili. Děkuji pěkně, pane předsedo. Také děkuji zpravodajce za vynikající a náročnou práci. Také děkuji europoslancům za jejich otázky, pozměňovací návrhy a komentáře. Dovolte, abych eh, ještě zopakoval, proč komise přišla s tímto návrhem. Pokud jde o regulaci eh, složek, eh, komise navrhuje zákaz výrobků, které mm, jsou charakteristické svojí Eh, chutí, eh, které mají například silnou příchuť mentolu nebo vanilky. Myslíme se totiž, že to právě přivádí mladé lidi k kouření. Eh, čokoláda, vanilka a jahody jsou právě těmi, které zatraktivní kouření. Pokud je o mentolky, tak jejich odbyt vzrostl v řadě členských států. Je také dokázáno, že mentolky vedou k, ke vzniku závislosti. Příchuti rovněž sehrávají úlohu eh, v tom, že nejrůznější věkové kategorie eh, mladých lidí sahají po cigaretě. Pokud jde o seznam těch pozitivních eh, složek, k tomu se dostanu na konci. Druhá otázka, balení. K tomu zazněla řada otázek. Dovolte, abych připomněl, že studie, které máme k dispozici, prokazují, že větší eh, plocha varování a větší fotografie fungují. To také zmínila zpravodajka. My tady navrhujeme z tohoto důvodu, aby byla plocha balení pokryta varovnými nápisy či fotografiemi ze 75%. Belgii, jak tady zaznělo, um, je potřeba toto varování uvádět ve třech jazycích a tím pádem to varování pokrývají 75, 65%. Kanadě například eh, přišli na to, že těch 75% eh, opravdu přispívá k tomu, že přispívá tedy k tomu odrazení. Pokud jde o elektronické cigarety, tak eh, Chceme, aby byly na trhu, ale chceme, aby byly bezpečné, účené a měly dobrou kvalitu. Pokud jde o regulační rámec pro elektronické cigarety, tak zde jsou tři otázky. Jak zajistit bezpečnost těchto cigaret? a to, že se budou adekvátně tedy vyrábět e, se správnými výrobními postupy, jak zajistit, aby napomohli lidem odvyknout kouření a jak zajistit, aby se tyto elektronické cigarety e, nestaly atraktivním produktem pro mladé lidi a nevytvářely u nich závislost. Tyto otázky se také řeší v rámci právních aktů v oblasti farmakologie a v tím z té souvislosti je potřeba zmínit eh, eh, mezní hodnotu obsahu nikotinu. Také jsme projednávali speciální režim, ale díky tomu, že jsou tady, že je tady řada otázek, které jsem právě zmínil, tak eh, ta věc se musí dále prodebatovat. Nicméně ten návrh má logické, logický obsah. Sdělení komise o pašování bylo také zmíněno. Je to takto 5. června se objeví sdělení komise věnované pašování cigaret a s tím souvisí také návrh o ochranných prvcích, které umo- respektive prvcích, které umožní sledovatelnost a původ. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, tak my eh, hledáme řešení a bereme v úvahu také vědecký pokrok. Je tady řada technických otázek, které lze regulovat. Budeme také brát v úvahu eh, výsledky vědeckého výzkumu v celé eh, v mezinárodním měřítku. Je potřeba, aby se lépe definovaly podmínky, za nich lze aplikovat akci přenesené pravomoci. Jde o to, abychom tady měli dostatečnou flexibilitu, která by umožnila eh, obrážet vědecký pokrok. Takže na jedné straně tady hovoříme o dvouprocentním snížení eh, eh, spotřeby a na druhé straně můžeme eh, říct, že bychom snížili ten počet kuřáků o 2,5 milionu. Takže by to mělo na jedné straně poměrně malý dopad na tabákové odvětví a na druhé straně velký přínos pro veřejné zdraví. Eh, dovolím si teď vyzvat svoji kolegyni, aby zmínila používání cukru a ten pozitivní seznam složek. Děkuji pěkně k tomu pozitivnímu seznamu. Tak rád bych uvedla, že eh, komise se tímto tématem pečlivě zabývala a analyzovala možné řešení. Z různých důvodů jsme zatím eh, nevypracovali tento pozitivní seznam. A to z těchto důvodů předně eh, je to komplexní prostředí. Těch příměsí a složek je opravdu, jsou opravdu tisíce. A je velice snadné nahradit jednu příměst, jednu složku nějakou jinou, která není zakázána. Takovýto seznam povolených eh, příměsí by mohl naznačovat, že se že vlastně přispívají k dobré kvalitě toho produktu a že jsou bezpečné. Nicméně nezapomínejme, že ten tabákový výrobek nadále a navždy zůstane nebezpečným. Pokud bychom měli brát tento seznam eh, povolených eh, látek eh, vážně, tak bychom museli vypracovat adekvátní kritéria, ať už půjde o toxicitu, návykovost či eh, snadnost inhalace. Všechna tato kritéria jsou z vědeckého eh, pohledu velice eh, složitá. A pravděpodobně bychom nakonec dopadli tak, že by se stížila situace pěstitelů tabáku v Evropě a z tohoto důvodu se komise rozhodla pro vyváženější přístup. Dovolte, abych také poukázala na tu skutečnost, že eh, by si um, dodržování um, vlastně tohoto seznamu povolených eh, látek vyžádalo velikou administrativní zátěž a z toho důvodu jsme ji tedy zatím nevypracovali. Nyní k tématu standardizovaného balení. Musím zcela jasně uvést, že komise nes, nechce standardizovat všechna balení. Například jiné tabákové výrobky, jako například tabák na balení, eh, umožňuje eh, celou škálu balení i v rámci tohoto návrhu. Pokud je o tabák na balení cigaret, tak zde ano, navrhujeme určitou standardizaci, nicméně smyslem je zajistit eh, aby i na těchto výrobcích eh, byly viditelné nápisy, viditelná varování. Ale například neu, ten návrh například počítá s měkkým balením, ale co chceme eliminovat, eh, jsou balení jako například eh, ty, ty, ty krabičky, které, nebo ta balení, ty, ty, ty malé nádobky, které připomínají rtěnky a tak dále. My jsme poukázali na určité potíže, které souvisejí právě s eh, tímto balením u těchto ostatních tabákových výrobků. Nadále to zkoumáme. Také se objevil návrh, respektive myšlenka, že eh, pro tabákový eh, průmysl Eh, by toto znamenalo určité omezení, pokud bychom regulovali tato balení. Pokud by došlo ke zjednodušení, tak eh, se produkce nezastavení. Nicméně na těch výrobcích, na těch baleních by byly eh, varovné nápisy, další prvky, které Eh, by znamenaly další zátěž pro hlediska výroby těchto balení. Děkuji. Děkuji komisi. Teď eh, paní zpravodajka, eh, nechť schrne debatu. Děkuji, pane předsedo. Většina kolegů už odešla, ona je čtvrtek odpoledne, říká paní řečnice, a oni se musí vrátit do svých volebních okrsků takže nebudu to eh, dokumentovat podrobně. Paní Gardiny hovořila o padělání a o tom, že by k tomu eh, vedly obrázky, tak to vůbec k tomu nejsou žádné doklady, prosím vás. Je velice snadné eh, napodobovat stávající balíčky, stojí to několik centů. Padělání je skutečný problém, je to skutečně velký problém a pravděpodobně to souvisí spíše s cenou cigaret než s balením. A nikdo nikdy neříkal, že bychom měli eh, snižovat cenu eh, cigaret eh, a konkurovat nelegálním cigaretám od někud z Běloruska nebo odkudkoliv jinut. Takže tohle to je prostě lobování průmyslu. Oni říkají, že to je všude, ale neexistují na to Ehm, u nás stát zkoumal eh, ty eh, prosté obaly a nenašel k tomu žádné důkazy, že ty prosté obaly eh, nejsou jednoduché. Tam jsou bezpečnostní prvky, jsou tam fotografie a to nové balení by bylo mnohem bezpečnější než to staré kvůli bezpečnostním ehm, prvkům. Takže můžeme se bavit o velikosti balení, ale ehm, obsahu, o bezpečnostních prvcích, ale ne o tomto. To není eh, jádro debaty. Všechny ty další věci, myslím, myslím, že kolegové ukazují, jak eh, široce se k tomu lze ehm, postavit a ehm, co je třeba projednat. Myslím, že dohody můžeme dosáhnout. I rada se posunula velice rychle k dohodě. Chce dosáhnout dohody v parlamentu i v, nebo ještě za funkčního období tohoto parlamentu a komise. Stínoví zpravodové se setkávají mm, příští týden, budou zpracovat kompromisy, budou e, se dívat e, na všechny ty, nebo budou vycházet vstříc e, těm rozumným požadavkům, samozřejmě ne těm, kteří se snaží zničit návrh komise. A to není většina na tomto výboru ani na těch ostatních výborech. Na ostatních výborech e, jsou určitě, nebo je tady jeden výbor, který je trošku obtížnější než ostatní, ale většina výborů má spíš problémy s e, nějakými detaily e, v tom návrhu, ale ne i s jeho vlastním záměrem. Takže jsem si jistá, že se nám podaří nalézt kompromisy a doufám, že kolegové budete mít na paměti to, co říkal pan předseda a, a sice ta čísla. 700 tisíc lidí Napamatujte, můžeme to eh, změnit a pokud to nezměníme, tak eh, budeme muset eh, se za to zodpovídat svým voličům, protože většina lidí v Evropě chce tvrdý zásah proti kouření. Před několika lety, když jsme začali hovořit o zákazu kouření na veřejnosti, tak si pamatuju ten, ty výkřiky, tohle lidé nikdy nepřijmou, je to děsné kdo by teď eh, zavedl eh, eh, kouření na veřejných místech. U nás to chce tak udělat juky v barech, ale nikdo už si to nedovolí jinak, že lidé si uvědomují, a já jsem hovořila o tom pečovatel, nebo ECR tady hovoří o tom pečovatelském státu, ale nikdo nechce kouření zpátky. Paní Gardini to dokonce říkala v restauracích. Má to obrovský dopad na naše zdraví. Takže buďme eh, odvážní, eh, eh, jako jsme v minulosti byli odvážní při přijímání rozhodnutí a omezme kouření do budoucna. Děkuji. Děkuji. k Evin a tím se dostáváme ke konci rozpravy a na výboru budeme hlasovat 10. července a indikativně, orientačně záleží také na mandátu. Se čeká z projednání na plénu v září 2013, takže vám děkuji za... Říkal jsem v červenci? Červenec. Budeme hlasovat v červenci. Na NB. Já všem eh, děkuji za tuto debatu. A poslední bod eh, je příští schůze 19. až 20. června 2013. A ještě jednou bych poukázal na to, že eh, ten jeden, dva kolegové, tři kolegové, čtyři kolegové, kteří tady jsou, že dneska bude eh, seminář k bezpečnosti pacientů od 15.15 do 18 ASP 1E2. Je tam angličtina, eh, francouzština, italština a všichni jsou srdečně zváni. A všichni ostatní, kteří uh, už se uh, vydávají na cestu domů, tak těm přeji šťastnou cestu.